Evropa stojí před historickou zkouškou. 100 tisíce lidí před námi hledají ochranu před válkou a pro následování. Rodiny z zoufalství překonávají na loďkách středozemní eh, moře, prodírají se ostatým drátem, jsou vystavováni pašerákům, mnozí přicházejí o život Muži, ženy, děti se dusí v nákladních automobilech, topí se ve středozemním moři. Dámy a pánové, v okamžiku, kdy se do Evropy vydává čím dál tím více lidí a čím dál tím více lidí ztrácí svůj život, si musíme uvědomit, že ani zdi, ani eh, ohraničování se nepřekoná tyto záležitosti. Rád bych něco připomenul. Před několika dny takzvaný islámský eh, stát eh, zničil nenapravitelně památky v Palmíře. Téměř jsme ale zapomněli, že ředitel Palmírského muzea byl před několika týdny zavražděn veřejně touto teroristickou bandou. Před těmito kriminálními živly prchají lidé, kteří přicházejí k nám, jsou zoufalí a ploty a zdi eh, jim příchodu nezabrání. A my eh, jako odpověď nemůže přijnout nacionální egoismus. Potřebujeme společnou azylovou a uprchlickou politiku. Eh, pan předseda Juncker představí ve středu eh, zde několik opatření, včetně permanentního nouzového mechanismu pro přerozdělování uprchlíků. Dámy a pánové, pro nás, pro všechny, nejenom zde, ale ve všech orgánech EU je zde otázka, jakou chceme Unii. Tam, kde jsou všichni proti všem, anebo chceme Unii solidarity. Úkol, před ním stojíme, je obrovský. Možná je to největší výzva, eh, před níž nyní stojíme, jako aktuální generace politiků. Jsou zde diskuse o číslech, kvótách, Dublinu 3 nebo Schengenu. Prosím, nezapomínejme, že hovoříme o lidech, o konkrétních hořkých osudech. A ti lidé, kteří k nám přicházejí, přicházejí sem proto, že věří v nás a v naše hodnoty ale dramatické události minulých týdnů také znejistily mnoho lidí v členských státech EU a také na adresu všech, kdo nám pokládají otázky. Chci říct, ne každý, kdo se kriticky ptá, je proti uprchlíku. Musíme brát vážně obavy občanů Evropské unie, protože ten strach je opravdu viditelně velký. A chci poděkovat všem občanům Evropské unie, těm velké množství lidí, kteří na nádražích a jinde poskytují vyčerpaným uprchlíkům potravu, oblečení, dětem hračky a kteří se hlásí, že jim dobrovolně poskytnou přístřeší. To musí být pro nás vodítkem také proto, aby se ten hrůzný obraz utrpení eh, a osudu například Alana Kurdyho, aby se takovýto obraz už v Evropě nikdy neopakoval.